Přichází pan předseda. So. Die eh, Zahajuji jednání, dámy a pánové. Zápis máte k dispozici, jsou proti němu výhrady, není tomu tak, tím pádem je zápis schválen. Odrany od rady eh, jsem dostal stanovisko eh, k řešení v prvním čtení, stejně tak jako od komise, na což se na obojí vztahuje eh, lhůta tří měsíců, počínaje 18. lednem 2013. Teď jako další bod rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu a začneme tématem násilí páchané na ženách v Indii. Nejprve dostanou slovo autoři usnesení jako první kolegyně Deli. Pane předsedo, milí kolegové, já jsem velice ráda, že Eh, již o tom hovoříme po druhé ve dvou měsících. To je jedna z největších demokracií na světě a přesto eh, situace žen je tam katastrofální. Eh, sexuální útoky jsou široce akceptovány a každých 20 minut